plenárním sále začneme s naším zasedáním. E, vznavím pošedzeně. Otvírám po... Zahajuji naše zasedání. Zápis zasedání z 11. března 2010 a